Takže tento právní předpis eh, chceme připravit a mělo by to odpovědět na očekávání eh, evropských občanů. Děkuji. Závěrem rozpravy byl předložen návrh k rozhodnutí výborem eh, pro mě, měnu. A tímto je rozprava uzavřena a zítra se bude hlasovat ve 12 hodin. Děkuji a další bod na pořadu jednání je společná rozprava o politice odměňování. Máme tady dvě zprávy. Je tady zpráva paní McCarthy, požadavky na vlastní kapitál eh, pro obchodní portfolio a potom eh, také resekuritizace a dále je tady také zpráva pana Kvadraja, a to jsou odměny členů ve vedení podniků, které jsou kotovány na burze v oblasti e, sektoru finančních služeb. Nejprve oba dva zpravodajové obdrží slovo. Nejprve tady paní McCarthy, máte slovo. Um, thank you. Um... Děkuji vám. Především bych ráda poděkovala všem, kdo nám e, pomáhali u dohody CRD 3 ohledně odměňování u bankéřů a velice děkuji také silným zpravodajům z výboru Ekon, zaměstnancům a také panu komisaři Barnilvi za eh, trvalou podporu pro návrhy našeho výboru. A také chci poděkovat španělskému předsednictví za vytrvalé úsilí při trialogzích eh, kdy jsme se 27 členskými státy, komisí a parlamentem se snažili dohodnout. Dnes chceme tedy plně implementovat bazilejská pravidla ohledně obchodního portfolia a resekuritizace a chceme také implementovat eh, pravidla o odměňování z G20. Finanční experti se shodli na tom, eh, že nedostatek kapitálu a nedostatky v odměňování v jeho eh, kontrole způsobilo veliké problémy. Daňoví poplatníci po celé Evropské unii byly v velice špatné situace. Přímé státní zásahy v EU se vyšplily přibližně na 39 bilionů eur. Daňoví poplatníci už nejsou ochotni akceptovat tu skutečnost, že dochází k takovýmto, takovýmto částkám odebíraným z hrubého e, e, národního produktu. Bankéři nicméně odešli z bank e, z, z, s krátkodobým ziskem. Nové právní normy se staví proti této eh, situaci v bankovním systému a bude nutit banky, aby měly více kapitálu, aby eh, lépe zacházeli s rizikem eh, v souvislosti s obchodním portfoliem a bude prosazovat dobré praktiky, dobré praxe. Pozměňovací návrhy směřují také na to, aby politiky odměňování především dávaly prioritu zdraví a stabilitě finančních institucí a aby měly eh, tedy dopad na reálnou ekonomiku. Doufáme, že banky se poučily eh, z krize. Eh, proč tedy Národní banka anglická nadále hovoří o tom ve své výroční zprávě, že i letos se zvýšilo odměňování pro bankéře. Jedná se o miliardy eur, 10, 10 miliard, které byly opět vyplaceny tímto způsobem. A anglická banka eh, na druhé straně mm, má potíže s tím, aby poskytovala malým středním podnikům a domácnostem. V posledních měsících se objem těchto půjček snížil. Takže kolegové, vlády po celé Evropské unie eh, krátí rozpočty, omezují eh, veřejné služby a my nemůžeme podporovat to, aby nadále eh, bankéři mohli využívat neudržitelný kapitál a aby se chovali podobným způsobem. Je tedy nutné, aby tato pravidla o odměňování platila od roku 2011. To všechno bude mít eh, dopad na obchodní cyklus. Je třeba získat eh, nesprávně vyplacené eh, odměny. Je třeba podporovat to, aby odměny byly v podřízeném dluhu nebo v podmíněném kapitálu vyplacovány a bonusy nebo e, odměny v podobě důchodového zabezpečení musí být správným způsobem regulovány, aby už nebylo možné, že někdo bude schopen opustit banku s obrovským bonusem e, poté, co e, došlo k nějaké nepříznivé situaci v dané bance. Vyplácení velké části odměn v v hotovosti podle nás, podle Evropského parlamentu, je neopodstatněným eh, podnětem k tomu, aby bankéři ještě více krát, eh, v krátkodobém horizontu riskovali. Musíme jednat v rámci našich daňových poplatníků. Voliči očekávají od bank, že na první místo budou, stát, eh, budou stavět stabilitu a pak teprve své vlastní bonusy. V roce 2008 se to bankám nepodařilo. A teď my za ně vykonáváme jejich práci. Snažíme se znovu vybudovat důvěru občanů v bankovní systém. Herzlichen Dank. Nun erhält das Wort Herr El Kadraoui, bitte schön. Děkuji a slovo má pan El Kadraoui. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegy, kolegové. Nejprve bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci. Ehm, díky tomu eh, jsme vypracovali konsistentní stanovisko. Krize poukázala na to, že politika odměňování ve finančním sektoru je zaměřena na příliš krátkodobé zisky a tím pádem bylo podpořeno riziko. Situace ukazuje, že je nyní důležité, stanovit pravidla, která povedou k dlouhodobému růstu v podniku a v hospodářství celkově. Politická dohoda celkově, tedy pokud jde o kapitálové požadavky, tak jak to právě předložila paní McCarthy, to je důležitý krok vpřed. Tím jsme se vlastně dohodli na struktuře odměn a také na omezování výplat eh, hotovosti a je tam také možnost požadovat odměny zpět. To je všechno pozitivní, ovšem nestačí to. Politiku odměňování musíme vidět i v širším kontextu a musíme eh, posílit pravidla corporate governance tak, abychom zajistili, že tyto pravidla ve finančním sektoru a i u podniků, které jsou eh, zapsány na burze, že to tam zkrátka všechno bude stejným způsobem dotržováno. Musíme také zavést externí dohled a musíme to vše posílit a proto dotčené podniky potřebují výbor pro odměny, který bude nezávislý. Zároveň tady musí být nějaký orgán dohledu a oni se mu budou zodpovídat. Musí samozřejmě také dostávat eh, dostatečné informace. Tento výbor by měl spolupracovat s rizikovým výborem, když se budou zpracovávat nabídky eh, nebo návrhy pobídek v politice. Členové tohoto výboru musí být samozřejmě vždy nezávislí na managementu příslušného podniku, který kontrolují, musí mít dostatečnou autoritu a musí být také nezávislí. Dohody v oblasti řízení rizika musí být předmětem eh, dostatečné kontroly a podnik musí mít mechanismus, který zajistí, že rozpory mezi řízením rizika a operativními eh, složkami, že to zkrátka bude moci být ošetřeno. Eh, vše musí být variabilní, Eh, bonusy musí být variabilní všechny ty položky a vše musí záviset na kvantifikovatelných a kvalitativních kritériích. Z důvodu efektivity a také eh, z etických důvodů je třeba upravit poměr mezi výkonem a odměnou. Musí to být rozumné. A to vše samozřejmě musí být také eh, dlouhodobé, alespoň polovina potom musí nějakým způsobem souviset s akciemi, musí to být vypláceno tady i v podobě akcí a musí být možnost si tuto odměnu vyžádat zpět. A pokud jde o kompenzace, tak tam je třeba pokrývat eh, tu příslušnou částku eh, částkou, eh, která bude odpovídat určitému mm, násobku platu a navíc požadujeme, aby se vytvořila mezinárodní struktura, kde by bylo zřejmé, kdo vydělává více než 1 milion euro s poukázaním na nejdůležitější prvky, e, to je to odměny, tedy z čeho se skládá. Vyzýváme aby komisi, aby pokračovala v této práci a aby stanovila minimální zásady pro tuto oblast a to ještě nad rámec toho, co už dosud bylo předloženo. U podniků zapsaných na burze chceme systém, který bude naprosto transparentně ukazovat, které podniky dodržují dohody a pravidla a které ne. Uh, už byly předeslány opatření, pokud jde o corporate governance, a to je téma, které bez pochyby i v příštích měsících bude dále zpracováváno. Těšíme se na to. V tuto chvíli má slovo komise. Pan komisař. Merci, madame Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, vážení poslanci, eh, Teď diskutujeme o další části reakce na krizi. Hovořili jsme o dohledu a teď hovoříme o tom, jak omezit praxi, která v podstatě vedla k tomu, že se přijímala příliš veliká rizika v oblasti zprávy kapitálu. Chtěl bych poblahopřát a poděkovat paní McCarthy a panu El Kadrawimu, stejně tak i vašim spolupracovníkům, stínovým zpravodajům. Ukázalo se, že skutečně váš parlament má zájem na zodpovědnější, stabilnější, zdravější ekonomice. Eh, trhy skutečně musí se přizpůsobovat reálnému hospodářství spíše než naopak a to vše ve prospěch občanů eh, samozřejmě komise. Já jakožto komisař v tomto se s vámi stotožňujeme. Už od svého slyšení eh, jsem se vlastně zavázal, že budu bojovat za zodpovědné hospodářství, za zlepšení zprávy finančních institucí a děkuji parlamentu za podporu v těchto otázkách. Souhlasím s tím, pane Kadraui, že je třeba závazných opatření, pokud jde o politiky odměňování ve finančních institucích a jsem tedy velice potěšen tím kompromisem, na kterém se shodly všechny tři instituce, pokud jde o revizi eh, směrnice o kapitálových požadavcích, takzvaná CRD3. To je, myslím, vyvážený a dobře formulovaný kompromis, který vysílá jasný eh, politický signál bankám i veřejnému mínění. Takto se tedy posílí právní úprava, zvýší se požadavky, ehm, kapitálové požadavky, zejména v těch oblastech, které, kde je kapitál nedostatečný, omezí se postupy odměňování, zvláště ty, které vedly k přílišným rizikům a bylo to zcela právem občany odsouzeno. Eh, to je velice důležitá a zásadní reforma, která by měla podstatně přispět k odstranění příčin nedávné krize. Jedná se především o případy složitých um, resekuritizací a podobně. Je to text, který vlastně přejímá na evropské úrovni principy Fora pro finanční stabilitu, jak jsme se k tomu zavázali v rámci G20 v září 2009. A také tam jsou velice eh, jasné meze pro variabilní složku odměn. Nicméně úvěrové instituce přesto eh, mají určité, mm, určitý manévrovací prostor. Také se to týká vyplácení bonusům těch podniků, které ředitelům těch podniků, které dostaly státní pomoc, to je velice omezeno eh, a je tady i možnost vracení odměny v případě nedostatečného výkonu. Eh, tyto opatření provád, budou provádět členské státy od 1. ledna 2011 a bonusy eh, vlastně přidělené v roce 2010, ovšem ještě nevyplacené k tomu 1. lednu 2011, už budou podléhat těmto novým pravidlům Něco podobného by mělo vzniknout i pro další finanční odvětví, jako je pojišťovnictví nebo investiční fondy, samozřejmě s přehlédnutím ke specifikum těchto odvětví. Ještě pár slov k podnikovému řízení obecně. Zpráva pana Elka Drauiho dobře ilustruje, jak je potřebné zlepšit zprávu všech podniků, opravdu všech podniků, to je klíčový aspekt je třeba stabilizovat právní úpravu, já už jsem se do toho pustil. Eh, navrhl jsem takovou globální agendu pro finanční reformy ve prospěch eh, růstu. Z včera 2010 už byla publikována zelená kniha na toto téma, to je první krok tímto směrem. Budeme se zabývat eh, úlohou auditorů, členů správních rad. Je třeba, aby všichni, kdo nesou nějakou odpovědnost, to skutečně byli, měli příslušné pravomoci. Eh, eh, chceme také řešit otázku střetu zájmů, která je zmíněna ve zprávě pana Kadrohyho, úlohu členů správních rad, úlohu eh, dozorčích rad, akcionářů a auditorů. To je téma, kterým se chceme zabývat a povedeme veřejnou konzultaci během dvou měsíců. Také se chceme zabývat právě otázkou podnikového řízení, především úlohou akcionářů a také diverzifikací složení, například to je zastoupení žen v statutárních orgánech. Pokud jde o ty kapitálové požadavky, hovořila jsem o tedy takzvané směrnici CRD3. To je zase další věc, která souvisí s bankovním obchodním portfoliem a jeho zprávou. Víme, že stávající úroveň kapitálu a podílu na aktivitě kolektivech byla vlastně nedostatečná eh, pro to, aby se mohlo čelit krizi a proto chceme toto odstranit, aby tedy ten kapitál eh, odpovídal potřebám bankovního portfolia a aby se tedy zvýšila vlastně úroveň kapitálu eh, ve srovnání s objemem aktiv je samozřejmě třeba eh, uvědomit si riziko, že některé ty reformy začnou platit až od konce roku 2011. Eh, nicméně Spojené státy nejsou schopny ta nová pravidla podle Bazilejského výboru, která se týkají obchodního portfolia, zavést za dříve. Já jsem o tom nedávno hovořil s Kimem Gartnerem, ministrem financí USA, a shodli jsme se na tom, že ta nová pravidla, mm, tedy by se měla začít používat. Bylo to dohodnuto v květnu, kdy Bazilejský výbor řekl, že tedy členské státy by to měly aplikovat od konce roku 2011. A myslím si, že je třeba toto sladit na celosvětové úrovni mezi USA a Evropskou unii. Musíme se tedy společně dohodnout na lhůtě a tím, že jsme se na ní dohodli, tak myslím se dá předpokládat, že naši mezinárodní partneři, včetně USA, zavedou tato pravidla podle toho změněného harmonogramu, tak jak je stanovil změněný výbor. Eh, samozřejmě ta jednání byla eh, dosti obtížná a paní předsedkyně, proto chci ještě jednou poděkovat Arlene McCarthy a ehm, stínovým zpravodajům za vytrvalost a vstřícnost a já jsem rád, že můj kabinet i já jsme s vámi mohli spolupracovat eh, tak kvalitním způsobem. Děkuji, nyní má slovo pan Christensen, výbor pro zaměstnanost a sociální věci, jedna minuta. Tak, Děkuji, paní předsedkyně. Ekonomické podněty, které vytvářely prémie pro manažery a ředitele v oblasti finančních záležitostí, velice přispěly ke krizi, kterou máme. Výsledek známe a proto je dobré, že směrnice se změní, tak abychom v budoucnosti mohli podobné situaci zabránit. Chtěl bych srdečně poděkovat zpravodajům za tu novou dohodu. V našem výboru jsme řešili politiku odměňování a proto vítáme tuto změnu, kde bude větší otevřenost, pokud jde o informace ke všem dotčeným, tedy je to dobré pro akcionáře, veřejnost i veřejné orgány. V našem výboru jsme také předložili stanovisko, které se týká eh, akciových alternativ, ne, možností. Eh, samotný sektor uznává, eh, že je tady určitý problém a proto by to tady nemělo být, nebo je mi líto, že tam nebyl zákaz. Děkuji a nyní za skupiny pan Otmar Karas. Děkuji, dámy a pánové. Rada tady opět chybí a já musím říci, že politický signál, který tím asi vysílá, si neuvědomuje. Evropský parlament tady stojí na straně jednotných, jasných pravidel. Chceme mít maximální hranice, chceme mít eh, postupy vyplácení, které budou snižovat riziko jsme na straně zodpovědnosti a omezování eh, prémií eh, bonusů eh, pro manažery. Nechceme, aby tady některé částky byly větší než vázaný kapitál. Prosadili jsme určitý časový plán a jsme velmi rádi, že pan komisař partner se s Američany dohodl na tom, že druhá část, která se týká bankovní a obchodní knihy, že to zkrátka bude vše prosazováno společně a je velice dobré, že jsme tyto věci upravili. Povinnost veřejňování byla zvýšena a e, resekuritizace v těchto oblastech byla uspůsobena. a zároveň eh, se to tady vše má připravit na obtížná období na, eh, a potom také na ty stresové zátěžové testy. Musím říci, že potřebujeme také harmonizovaný, harmonizované právo o eh, nesolventnosti, které bude zacházet ještě dále. Děkuji. Za socialistickou demokratickou stranu pan Ludvíkson jedna minuta fru talman! bonusar och ersättningssystem är ett område för. Systémy odměňování v posledních letech byly velmi diskutovaným tématem. Padlo tady mnoho slov, ovšem málo konkrétních opatření. Proto je důležité, abychom přijali konkrétní pravidla, která budou praktická a realizovatelná, protože bez takových pravidel to riziko budeme zvyšovat. Pouze když tady budeme mít pravidla, tak se nám podaří riziko snížit. Finanční podniky už eh, dávno měli odstranit eh, nebezpečné aspekty systému odměňování a protože se to nestalo, tak už nezbývá nic jiného, než přistoupit k legislativnímu řešení protože jinak by ze současné situace vyplývalo příliš velké ohrožení pro veřejnost. Daňoví poplatníci už eh, za to velmi zaplatili zaplatili za odstraňování škod a důležité je, aby tato směrnice byla také správným způsobem uplatňována v členských státech a aby ta pravidla byla uplatňována. Děkuji. Paní předsedkyně, ano, nyní liberální demokrati John Bowles, jedna minuta. Thank you. Děkuji. Pane komisaři, eh, reforma bankovního kapitálu je nejdůležitější legislativní odpovědí EU na krizi a vyžaduje tedy velké prostředky společně eh, s dohledovou architekturou samozřejmě. A eh, rekapitalizované obchodní portfolio musí být správně definováno, aby už nepřitahovalo spekulativní akce, které a další eh, touhu po riziku. Je třeba, abychom se zabývali přímo příčinami eh, krize a abychom snižovali motivace eh, vyšších bankovních úředníků k takovému riskování. Velké bonusy a velké penzijní příspěvky mohou být vyplaceny prostřednictvím podřízeného dluhu. A já bych chtěla podpořit myšlenku společně se stínovým zpravodají, eh, která se týká eh, podmíněného kapitálu. A eh, tato myšlenka by měla být prosazována v nejširší míře. My jsme zakázali takové placení, vyplácení odměny, které by šlo proti cílům této směrnice. Děkuji a nyní za zelené pan Kanfan dvě minuty. Pane komisaře, dobrý večer. Moje politická frakce má především radost z přijetí této směrnice, která se týká odměňování a zřejmě to jsou nejambicioznější pravidla na světě. Myslím, že ta možnost omezovat variabilní složku odměn bankéřů, těch bank, kteří dostávají státní podporu, anebo možnost až 70 bonusu Eh, odložit eh, tak, aby se přihlédlo k dlouhodobým zájmům a předcházelo se eh, negativním důsledkům. To jsou určitě důležitá pravidla, která znamenají, že na evropské úrovni se v konkrétních číslech projeví závazky přijaté na G20 stínoví zpravodajové i zpravodajové neustále naráželi na nedostatečnou vůli států a na velký rozdíl mezi takovými těmi projevy o nevýhodách a moralizaci kapitalismu a na straně druhé mezi vyjednávacími pozicemi rady a hlavních států, které neustále odmítali dát na stůl nějaká čísla, snažili jste vlastně odkládat a omezovat naše ambiciozní návrhy. Musím říct, pane komisaři, že komise byla spíše na naší straně v této bitvě a to je určitě úspěch, o který se spolu můžeme podělit. Teď je tady ještě důležitá věc. Museli jsme dělat kompromisy, takže jsme přišli nebo ztratili určité bitvy, eh, které se týkaly konkrétních čísel. Museli jsme je nahradit někdy Ehm, takovými slovy jako přiměřené, vyvážené, odůvodněné, taková trochu vágní slova. A budoucí Evropský bankovní orgán by měl tyto vágní slova převést na konkrétní čísla, která by platila pro všechny banky a všechny členské státy. A já bych chtěl vědět, jak pan Barnier chce vyvíjet tlak a zajišťovat přísný dohled nad těmito budoucími procesy, tak aby text, o kterém budeme zítra hlasovat, nebyl prostě zbaven obsahu. Děkuji. Děkuji. A není uh, eh, řečníci bez náležitosti k frakci, pan Obermeier. Děkuji, paní předsedkyně. Přece jsme se asi poučili z krize, protože nezodpovědné hospodaření už nesmí být dále podporováno, odměňováno. Systém odměňování, kde se 20 nebo 30 vyplácí eh, jaksi extra, tak to jaksi není dobré. Eh, občané za to již museli platit a není pochopitelné, proč eh, peníze daňových poplatníků mají být vypláceny nezodpovědným manažerům. Je toto Eh, toto ustanovení eh, má zabránit tomu, aby kapitál eh, putoval třeba do Tokia a na jiná místa a proto bychom tady měli mít další úsilí, protože každý manažer, který je úspěšný a zodpovědný, tak i nadále bez pochyby najde dobré příjmy. Já si myslím, že Tady my bychom tady měli se více snažit o udržitelnost. Děkuji. Herzlichen Dank. Nun kommen wir zu den weiteren eingetragenen Rednern und Lidi, eh, eh, další registrovaní řečníci, pan Nitras, eh, jedna minuta a půl. děkuji. Paní předsedající, Myslím, že jsme vykonali důležitou věc. Tím, že jsme položili základy pro novou politiku odměňování. Jednu věc, kterou jsme učinili, je, že jsme zajistili, že bude jasné, že finanční krize vznikla částečně z nadměrného odměňování. A také jsme se shodli na tom společně, že je zapotřebí mít eh, dohledový orgán, vnitřní i vnější, které budou hrát větší úlohu než doposud. Také jsme se shodli na společných zásadách. Dohodli jsme se, že podnikání potřebuje nezávislý eh, dohledový orgán. Navíc, jak už uvedli předřečníci, Eh, odměny eh, musí být zaměřeny na dlouhodobý výkon. Musím odpovídat. A také se nám podařilo eh, se do velké míry shodnout na tom, že politika odměňování nebyla jedinou příčinou finanční krize. Zejména oceňuji tedy toto znění textu, protože někteří lidé by si přáli tvrdit, že krize byla způsobena nadměrným odměňováním, ale to by nebyla pravda. Děkuji kolegu. Karl Haglund, Karl Haglund, jedna minuta. Já som skuggrapportör den senare Děkuji, byl jsem stínovým zpravodajem a rád bych poděkoval panu zpravodajovi za velmi dobrou spolupráci po dosud největší finanční krizi je téma odměňování ve finančním sektoru v centru pozornosti a toto téma je také velice silně politické. Někdy to bylo až téměř populistické. A my tady samozřejmě musíme mít zdravou politiku odměňování, protože víme, že byly případy, kdy politika odměňování vyvolala příliš rizikové chování. Zároveň bychom se ovšem měli také uchránit tomu, že bychom něco zevšeobecňovali a paušálně přisuzovali vinu celému finančnímu sektoru, protože eh, samozřejmě tady je také potřeba, abychom a je také potřeba, abychom jako politice nezacházeli příliš do podrobností. Slovo má pan Valc, minutu a půl. Děkuji paní předsedkyně Otman Karas, už tady uvedl důležité věci, já s ním plně souhlasím a myslím si, že potřebujeme kvalitativně i kvantitativně lepší požadavky, eh, kapitálové požadavky na finanční instituci a proto no, tady ten základ musíme dále rozvíjet. E, ovšem nesmíme to e, vše lámat přes koleno, protože by to mohlo být kontraproduktivní. Finanční krize je samozřejmě globální a musíme se poučit a to tak, e, že to vše potom bude uplatňovat globálně. Pokud zpřísníme kapitalové požadavky, tak je potřeba to udělat na mezinárodní úrovni. Musíme tady mít rovné podmínky pro všechny a když se Eh, dívám na to, co USA v posledních dnech rozhodly, tak tady mám určité pochybnosti. A mimořádně důležitá věc, kumulace těchto záměrů nesmí vést k tomu, že ty cesty budou vzájemně v rozporu. Je potřeba, aby přílohy a texty byly v souladu, aby ta formulace si odpovídala a důležitá bude také role eh, dohledového orgánu v budoucnosti eh, finanční hospodářství a reálné hospodářství, to je samozřejmě všechno propojené. Eh, to, jak se pracuje s kapitálem a vliv na hospodářství. Zatím ještě to ale nemáme vše podrobně posouzeno. Potřebujeme posouzení dopadu předtím, než právní rámec změníme. To je také požadavek naší strany a ten kompromis, který byl nyní s radou nalezen, to je podle mého názoru jediné rozumné řešení a já výslovně děkuji paní kolegyně McCarthy a také druhému zpravodaji za práci, kterou vložili do těchto zpráv. A teď už se dostaneme k postupu Catch the Eye a jako první slovo má paní Angelili. Jedna minuta. Děkuji paní předsedající, pane komisaři, děkuji oběma zpravodajům za vynikající práci. Omezení eh, bonusů supermanažerů je opravdu důležitou, důležitým signálem, protože poprvé na celosvětové úrovni se stanoví nějaký strop pro eh, odměny, pro platy eh, vysokých bankovních manažerů. Je třeba mít jasná pravidla. I bonusy manažerů mohou být vypláceny pouze tedy, když banka bude mít zisk, nejen na základně nějakého předpokladu výsledku. Za třetí je důležité to, že nová opatření Eh, skoncují eh, s podporou nadměrných rizik. A za poslední zde bude větší transparentnost, zodpovědnost, protože akcionáři se budou moci lépe účastnit schůzí, vykonávat hlasovací právo a takto regulovat situaci. Děkuji. Slovo má pan Mikulášek. Jedna minuta. Děkuji vám, paní eh, předsedající, pane komisaři, kolegyně a kolegové. Nepřiměřené systémy odměňování přispěly k neuváženému riziku na úkor zaměstnanců Eh, spořící populace a cestového, celo, celkového růstu ekonomiky, což také přispělo následně k finanční hospodářské krizi. Proto vítám iniciativu zaměřenou na regulaci politiku, politiky odměňování v oblasti finančních služeb, která bude zohledňovat tu zkušenost, že řídící pracovníci jsou při vedení společnosti eh, často taženi osobním finančním zájmem. Takovéto nadměrné riskování v mnoha případech je proti eh, dlouhodobým zájmům společnosti i akcionářů v případě bank a jiných finančních institucí. Eh, daňoví poplatníci se ocitají v nebezpečí, že se budou muset podílet na záchraně takovýchto ústavů v případě potíží. Domnívám se proto, že by měla být zabezpečena vysoká transparentnost odměňování a posílení práva akcionářů v dohledu na politiku odměňování vedoucích pracovníků a také právo vyjádřit se. Řečník je přerušen. Nun erhält das Wort. Děkuji, slovo má pan Melzer, minuta. V Rakousku v tuto chvíli je hotová vlna, kdy se uzavírají poštovní úřady a zároveň je tady nárůst o 40 v nákladech na pošty, ale to je jenom na představenstvo. To jsou důležité věci a nebude jednoduché tyto věci změnit. Německý zákon o přiměřenosti odměňování představenstva vlastně vyvolal e, pouze větší byrokracii. Snaha e, management vést k větší zodpovědnosti eh, byla vlastně v rozporu s jinými věcmi a z toho by se měla Evropská unie eh, poučit. A když vidíme, že eh, zveřejnění odměňování v USA vedlo vlastně k opačnému cíli, než si snažili, tak vidíme, že to bude obtížný boj. Tady není možné, aby někdo řídil dvě firmy, které spolu vzájemně hospodářsky soutěží, takže to by vše mělo být transparentní předtím, než se stanoví odměny. A nyní paní McInnes také jedna minuta. děkuji, paní předsedající, děkuji také zpravodajům a panu komisaři. Toto je opravdu technická oblast, ale všichni eh, občané eh, Evropy jsou rádi, že eh, Rada komise a parlament se zabývají právě nadměrným odměňováním v bankovnictví. Víme, že dochází k tomuto excesu kvůli neštěstí, k němuž došlo a kdyby docházelo k tomu, že ty banky budou ve zisku, tak by nadměrné obměňování bylo stále v hledáčku veřejnosti my eh, necháme publikovat eh, platy a mzdy zemědělců, těch nejmenších. A tam jsme transparentní a podle mého bankéři využili veřejných prostředků ke svému obohacení tím, eh, že využili prostředky těch, kdo si u nich brali půjčky a svých akcionářů. Je třeba toto změnit. Já se obávám, že když tato bublina teprve praskla, už bylo mnoho škody naděláno. Děkuji a nyní opět uděluji slovo komise. Pan komisař Partně, dvě minuty, pokud možno. Děkuji, paní předsedající. Děkuji také za trpělivost, že mě vůbec ještě posloucháte. Už jsem tady čtyři hodiny. Uh, Samozřejmě velice rád zareaguji na ty podněty, které tady zazněly. Ještě jednou děkuji Ellen McCarthyové a Saidu El Kadrawi a také všem členům výboru za jejich snahu a za to podstatné zlepšení, které přinesly. Paní zpravodajko, vy jste eh, skutečně hodně přispěla k tomuto textu. Ještě nás čeká hodně práce ve finančním odvětví, čeká nás hodně práce s politikou odměňování v jiných odvětví, otázka podnikového řízení, CRD4, eh, dále mm, vlastně eh, různé typy prodejů a podobně. Kolegium schválilo dva legislativní texty týkající se kompenzaci investorům a zárukám za vklady a také schválil Bílou knihu pro pojišťovnictví. Pokud se vrátím k tomu dnešnímu textu, eh, myslím si, že ty texty jsou oba dobré. Určitě to bude mít eh, velký přínos. Během jednání eh, váš výbor předložil řadu pozitivních pozměňovacích návrhů, především co se týče podrobností, pokud jde o výpočet odměn, transparentnost politiky odměňování, o omezení bonusů u těch ústavů, které dostaly státní pomoc. A co se týče mezinárodní konkurenceschopnosti chtěl bych připomenout, že principy eh, Fóra pro finanční stabilitu jsou takové obecné principy, které jsou určené nejrůznějším členským státům, jejichž hospodářský rozvoj je dosti odlišný. A eh, tyto obecné principy FSB eh, vlastně vyžadovaly, aby Evropská unie zajistila koherentní provádění těchto principů. Bylo tedy třeba vytvořit jasná pravidla, eh, která nelze eh, vykládat různě. Myslím si, že legislativní a koherentní právní rámec nijak neohrozí naši mezinárodní konkurenceschopnost. Právě naopak si myslím, že pokud Evropa bude prvním světadílem, který takto přistoupí k inteligentní regulaci, bude to pro ně znamenat konkurenční výhodu. Byla tady také zmínka o fungování nových bankovních orgánů, tak to je zatím předmětem diskuse i na radě. Myslím si, že tyto nové orgány by měly mít skutečně koordinační pravomoc a zajišťovat eh, konzistentní a koherentní používání společných pravidel. Kromě toho je třeba také umožnit, aby tyto instituce přijímaly přímá rozhodnutí v případě, že se evropské právo nedodržuje, a to třeba i pokud jde o pravidla odměňování. A prosím, abyste tedy sledovali činnost komise i v nadcházejících dnech této věci. Pokud jde o používání těchto nových pravidel, je třeba, aby platili pro všechny banky a investiční ústavy směrnice eh, hovoří o principu přiměřenosti, to znamená, že ty zásady eh, se mohou přizpůsobit jednotlivým úvěrovým institucím na závislosti na jejich právní subjektivitě, velikosti a rozsahu činnosti. My jsme přesvědčeni, že eh, CRD3 i díky vám přispěje ke změně dosavadní praxe, která Eh, samozřejmě přispěla k přílišným rizikům, které na sebe banky braly a z toho potom také vyplynula hospodářská krize. Děkuji panu Karasovi za podporu. Pokud jde o paralelní provádění eh, s USA. Pokud jde o otázku insolvenčního práva, eh, na tom jsme hovořili v rámci programu řešení krize. Pan Christensen zdůraznil transparentnost, to je také velice důležitý bod, je to bod, eh, kterého Evropský parlament hodně zlepšil, ten původní návrh komise a já za to děkuji. Paní Bowles hovořila o důležité otázce kapitalizace, stejně tak i pan Balc. Eh, samozřejmě kapitalizace je důležitá. Myslím ale, že také je dobrý, důležitý dobrý rámec dohledu, tak jak jsme o tom hovořili. Pan Balc mluvil o CRD4, to je věc, o které se diskutuje i s bankami a já bych chtěla skutečně dotáhnout do konce i eh, hodnocení dopadu a makroekonomické studie, které potřebujeme proto, abychom tato opatření dobře nastavili v rámci CRD4 Chceme tedy nastavit jednotlivá opatření, eh, která vyplývají z rozhodnutí bazilejského výboru a i další opatření, která se týkají vnějšího i vnitřního eh, dohledu, řízení a zprávy podniků a podobně. A také chceme eh, nastavit a vymezit bez jakékoliv naivity to, co máme dělat my a co mají dělat eh, USA. Chceme dosáhnout stejných cílů, tak jak to je uvedeno v G20. Měli bychom těchto cílů do, eh, dosáhnout paralelně a já to, to paralely se budu velice všímat. Děkuji, pane komisaři, a nyní mají eh, slovo opět zpravodajové, paní McCarthy. Bude to velice stručné, souhlasím s paní McGuinness. Ohledně toho, že kultura se nezměnila, minulý týden některé bankovní instituce byly eh, v pokušení, aby mm, podkopali naše, eh, náš text a další hlasování. Musíme ale eh, se zaměřit na, na páteř naší legislativy a proto musíme hlasovat silně, eh, jednohlasně a ukázat bankám, že opravdu tu reformu myslíme vážně a chceme eh, proměnit tuto kulturu bonusů. A toto není ovšem konec celého procesu, je to teprve začátek a proto já vás žádám, kolegové, abychom zítra dodali pevnou páteř tomuto textu. Děkuji, pana Elkadraui na dvě minuty. Kolegas, ik wil to kort houden. Pane předsedo, Vážení kolegové, já budu také velice stručný. Já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že pravidla jsou nezbytná, pokud jde o politiku odměňování a je také zřejmé, a to samozřejmě ukazuje i vývoj doporučení komise ve srovnání s těmi eh, doporučeními, které vydala dříve Eh, před léty, je jasné, že ta doporučení musí být také závazná. Samozřejmě, že ne každý je schopný jít stejně daleko a ne každý má stejné ambice, ale přesto se všichni musíme shodnout na tom, že to, co od dneš, o čem dnes diskutujeme, zítra to snad přijmeme, je krokem správným směrem, ale nesmí to být poslední krok. Ještě na nás čeká mnoho práce, dohled musí být posílen, i externí kontrola politiky odměňování v podnicích musí být posílena Role ehm, výboru pro odměňování musí být také posílená. A také pokud jde o zástupce eh, řízení rizika, eh, tam to musí být také posíleno. Jsem velice rád, pane komisaři, že eh, chcete legislativní rámec pro řízení podniků ve všech podnicích. To by mělo tedy v příštích měsících proběhnout, tedy měl by proběhnout dialog se všemi aktéry, protože to je také důležitý signál pro všechny naše občany. Naznačujeme jim tím, že opravdu zamýšlíme mít dobrá pravidla pro všechny podniky v zájmu hospodářství. Um, Děkuji. Tímto uzavíráme rozpravu. Hlasovat se bude zítra v 12 hodin k tomuto tématu. Děkuji vám, kolegové, děkuji, pane komisaři. A nyní přejdeme eh, k době vyhrazené pro otázky.